Jistě se brzy uvidíme. Um, Děkuji vám, kolegové. Jak víte, eh, dnes eh, vzhledem k eh, nadcházejícímu velkému slyšení máme ještě před sebou i jeden bod mezi tím. Pan Nadí eh, zpravodaj je tady, eh, takže se do toho hned pustíme. Je to bod 4 na pořadu jednání a sice projednání návrhu zprávy k minimálním standardům pro menšiny v EU. Dám a eh, slovo panu Nadimu rovnou. Thank you. Pokud opouštíte sál, tak prosím potichu. Pane Nadí, máte slovo. Thank you, chair. Colleagues, uh, Kolegové, já vás poprosím, abyste opouštěli sál co eh, nejvíce potichu, aby pan Naděj mohl dostat eh, slovo. Eh, děkuji. Pan, pan, pane Naděj, musíte si vzít slovo. Děkuji, vážení kolegové, já vám děkuji za příspěvek. Děkuji vám za... A, a chtěl bych tady... A, předložit návrh zprávy z vlastní iniciativy k um, minimálním standardům pro menšiny v EU. Nejdříve um, děkuji eh, tím zpravodajům za příspěvky, za eh, eh, také za příspěvky děkuji mezi pro práva menšin, agentuře eh, pro základní práva ve Vídni, ECMI, eh, e Evropskému centru tedy pro eh, menšinové otázky a, a řadě vstřícným nestátním organizacím a, a odborníkům. Ehm, práva menšin to je nástroj pro mír, prospívá všem, eh, předchází konfliktům, zajišťuje bezpečnost, eh, stabilitu a rozvoj pro všechny. Já jsem velice rád, že mohu eh, představovat naši skupinu tady a ukázat, že je tady zájem na právech menšin ve, u, u všech skupin v parlamentu zpráva a z vlastní iniciativy pro minimální, o minimálních standardech v práv pro menšin je, vychází z eh, základních evropských smluv, z korenských kritérií, z eh, dokumentů Rady Evropy, jako je Rámcová umluva o národních, národnostních menšinách a Evropské charty pro regionální a menšinové jazyky, které už eh, řada členských států podepsala. Tento text eh, se zabývá třemi pilíři eh, práv menšin, vzdělávání, kultura a jazyková práva a také se zaměřuje na eh, otázku subsidiarity a proporcionality. Vynechává naopak politická práva a otázky samozprávy mm, a konstatuje, že na členských státech, aby rozhodli, kdo jsou většiny a kdo je držitelem menšinových práv. To je velice důležité pro dosažení politické dohody v této věci. Už více než deset let uplynulo od přijetí usnesení o ochraně menšin a o antidiskriminační politice, které předložil právě pan předseda Moráš. Jelikož hmm, nebo od této doby a od kodaňských kritérií máme eh, tedy nové smluvní ujednání, ale eh, není eh, žádná záruka, že země budou dodržovat závazky podle kodaňských kritérií po tom, co se stalo členským státem. A proto bychom chtěli jít ještě dále a pokusit se o, o mm, směrnici pro o, o minimálních standardech práv menšin v EU. Ti, kteří dostali zaručená svá práva, No, tak aby se to tedy eh, zachovalo i po vstupu do EU. Rád bych připomněl, že eh, vzhledem k eh, příslušné iniciativě byla, bylo sebráno 1,3 milionu podpisů ve prospěch zákonné iniciativy k posílení práv menšin a posílení jazykové a kulturní diverzity v EU. Rád bych zdůraznil, že Nešlo o to tež jako tato naše iniciativa. Tohle byla úplně separátní iniciativa, která začala v roce 2013, ale komise ji tehdy odmítla. A v Soudní dvůr minulý rok, v roce 2017, rozhodl, že Evropská komise e, musí tuto iniciativu řešit, a to znamená musí řešit i otázku e, osob Eh, které jsou příslušníky jazykových a, a kulturních menšin. Eh, je to 1,3 milionu podpisů, ale my všichni víme, že menšiny eh, mm, představují 40 milionů občanů v EU a je, a těto lidé musí vědět, že Evropská unie řeší jejich práva, že je slyšíme. FRA, Agentura pro základní práva, také dochází k závěru, že když Evropská unie eh, nebude mít eh, celkovou legislativní eh, pravomoc k ochraně menšin, tak může řešit celou řadu otázek, které se týkají příslušníků menšin. Jsou tady také velice specifické dokumenty od Rady Evropy, jako je například usnesení 1985 z roku 2014, eh, které eh, podrobně vyjmenovává potřeby národních menšin. Eh, návrh také zdůrazňuje, že je celá řada správných praktik v EU, například v Německu, ve Finsku, v Rakousku, v, v Tyrolích například. Tuto poznatky o této praxi je třeba vyměňovat mezi členskými státy. Eh, zpráva také eh, zdůrazňuje eh, například vzdělávací příležitosti v menšinových jazycích i ve venkovských oblastech. Pokud je o vzdělávání v menšinových jazycích, tak to nesmí být ekonomická otázka nebo otázka peněz, a pokud tedy zachovat nebo nezachovat v takové školy Jde o zachování základních práv a Evropská komise také má, a tedy vyzýváme ji, aby vytvořila legislativní návrh k zachování těch menšinových práv v EU. Vážení kolegové, tato zpráva má lhutu pro podání pozměňovacích návrhů 21. června ve 12 hodin. mnohokrát děkuji. Děkuji vám, pane Naději. Akorát bych vysvětlil, eh, že jsme toto eh, datum, eh, tuto lhutu děli s panem Nadím. Je to těsně před tím slyšení o Facebooku, já se omlouvám. Vím, že paní Post chce dnes hovořit, která je s ním zpravodajka, paní Spinelli. A pan Čiroka mohli bychom to omezit na tyhle tři, protože jinak už se zhroutím. Já se, eh, to byste opravdu měli vidět, eh, jako eh, ten harmonogram. Tak asi jsem tohle vůbec neměl říkat na hlas. Takže tři, je to v pořádku? Protože o tom ještě povedeme další zprávu a tehdy to dostane lepší slot. Takže omlouvám se, že jsme to takhle sem vmáčkli. Sorajo, prosím, jako s tím má zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Musím říct, že minulý týden ve Štrasburku proběhla první schůzka stínových zpravodajů. Setkali jsme se tam s panem zpravodajem. Díky, řekla bych, že to byla velice dobrá schůzka. A ačkoliv eh, chápu důvody, proč se pan Nať musel soustředit na ty tři pilíře v tomto návrhu zprávy, řekla bych, že je velice důležité, abychom zajistili práva také národním etnickým menšinám protože bez těch práv nemohou ty menšiny požívat své kulturně, svá kulturně vzdělávací práva a jazyková práva. Takže já bych do té zprávy ráda přidala několik kapitol, přečtu pouze jejich tituly, v e, eh, detaily. Jedna kapitola by byla respektování a ochrana identity, e, občanská práva, a dále budeme potřebovat kapitolu eh, ohledně boje s různými formami diskriminace a segregace. Konec konců to je také v usnesení Rady Evropy. A pak potřebujeme také kapitolu k aktivní a smysluplné participaci. A pak eh, také přemýšlím ohledně těch kapitol, které tam již jsou, Řekla bych, že bude velice důležité to rozvést například, aby e, dějiny těch menšin byly součástí osnov ve školách, aby se děti učily e, ohledně různých islamofobí, afrofobí, antisemitismu a tak dále. A také je velice důležité připomínat si menšiny, mít různé státní svátky a tak podobně na jejich počest. A dále jsou zapotřebí kulturní instituce, aby eh, jak si se oficiálně prezentovala historie těchto menšin. Zkrátka, těším se na dobrou spolupráci. Děkuji. Děkuji paní Spinelli a pak paní Jaroka. Paní Spinelli, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Marin Albiol se omlouvá, že nemohla přijít a já budu mluvit jejím jménem. V první řadě by ráda poděkovala panu zpravodaji za eh, tento velice kvalitní návrh pro naši další práci. Ochrana práv menšin by měla být řešena proaktivně a zároveň by měla respektovat aktuální rozdělení kompetencí mezi EU a členskými státy. EU chybí komplexní přístup k otázce ochrany menšin, co se týče institucionálních manifestací diskriminace, rasismu a xenofobie. Paní Albiol by proto ráda řešila institucionální, strukturální a systematické manifestace diskriminace, xenofobie, rasismu a jiné, jiných druhů násilí vůči příslušníkům menšin. Měli bychom požádat instituce na všech úrovních, aby byly proaktivní při eh, zajišťování práv menšin. Dále by ráda zdůraznila, že absence definice menšiny by neměla být i překážkou pro jednání když dochází k diskriminaci nějaké konkrétní skupiny lidí. Princip nediskriminace je ten prvotní přístup k ochraně menšin a jeho implementace je klíčová pro naši stínovou zpravodajku. V tomto ohledu projevy nenávisti a zločiny z nenávisti by měly být co nejpřísněji odsuzovány. Je přesvědčena, že e, samořídící politika je to, co potřebujeme, abychom zajistili práva menšin. Co se týká jazykových práv, je potřeba zajistit e, přístup k veřejným službám v daném jazyce. A je potřeba zajistit vzdělávání v jazyce daného teritoria, aniž by to způsobovalo segregaci. Na závěr, e, její příspěvky budou částečně založeny na usnesení z 25. října 2017 na téma prvků základních práv integraci Romů v EU. Tedy eh, jde o boj proti anticikánství. Konec konců byla také spravodajkou, stínovou spravodajkou GUE eh, k této zprávě a myslí si, že to je eh, zásadní nástroj, který musíme zvážit. Děkuji. A nakonec paní Jaroka Omlouvám se, já si musím udělat pauzu, než začne slyšení z, eh, o Facebooku. Paní Jároka. Děkuji, já bych chtěla zpravodajovi poblahopřát. Je nádherné, že jsme se dožili tohoto historického momentu a proto eh, to musíme opravdu posílit. Tato, toto je dokument, který může být silný, může eh, jít do rady, může dospět k opravdovým výsledkům, takže děkujeme za velké zapojení také ze strany socialistů. K, legislativě protidiskriminační, eh, takže vhodné tresty samozřejmě je třeba, aby tady byly jasně ohraničené eh, jednotlivé možnosti monitoringu, aby tady byly jasně stanovené eh, cíle. To je opravdu důležité a jedině tehdy se dokument stane dostatečně pádným. Takže ne Eh, ztrácejme čas eh, a tím, že bychom přijali nějaké eh, neúplně pevné rozhodnutí či závazek ze strany komise. Snažme se to hodně připravit, nestrácejme čas, až tady budou další práva o identitě a tak dále, o posílení občanské společnosti, aby lidé mohli mluvit za sebe a nenechávat, nemuseli nechávat jiné, aby za ně mluvili a E, zároveň prostě je třeba aby eh, lidé mluvili za sebe, musíme posílit eh, modelové eh, osobnosti, modelové role, musíme podpořit, je třeba, aby každý mluvil za sebe. Vaše sdělení je natolik důležité a závažné, že se musí promítnout i do dalších tematických okruhů, nejenom do věcí, které se zabývají diskriminací, ale také do ekonomické sféry, protože diskriminace diskriminace probíhá i tam. Takže když je krize, ano, tak zjistíte, že menšiny jsou chudé, ale nezostavejme eh, pouze u práv. Hovořme o ekonomické integraci a propojíme tento dokument s dalšími dokumenty Evropské unie, protože lidé velmi často trpí trojnásobnou diskriminací. Ještě jednou děkuji za vaši práci. Přece dá děkuji. Pane Nadži, chcete se ještě vyjádřit? Já chci poděkovat za všechny připomínky vzpomínky. Eh, já myslím, že na ně nezapomeneme, nezapomeneme na eh, více eh, četné minority, nejenom o etnické či národní, ale také na lidi s postižením budeme myslet. Ti mají také skutečné problémy se stínovými zpravodaji. E, to byla opravdu zatím velmi klidná a bezproblémová spolupráce. Doufáme, že také budeme schopni oslovit další kolegy z jiných frakcí. Děkuji. Děkuji vám, pane Nádži. A jak jste řekl, E, máme tady 21. června jako e, lhůtu pro podání pozměňovacích návrhů a teď máme kratičkou přestávku. Já ji osobně opravdu potřebuji jako sůl. Začneme přesně v 17.30, pokud jdete na slyšení o e, Cambridge Analytica. Začneme přesně v 17.30. Nyní tedy krátká přestávka. Děkuji.